hlasovat zítra 11.30. Dámy a pánové, další zasedání se bude konat zítra 12. od 8.30 do 14. Program byl zveřejněn a je přistupněn na webových stránkách. Uzavírám zasedání.